Good afternoon. Dobré odpoledne. A vítejte na odpolední schůzi. Dnes máme 23. dubna. Nejprve přijměme pořad jednání. Pokud nemáte žádné připomínky a zdá se, že nemáte, tak je můžeme považovat za schválený. Jak víte, toto zasedání se vysílá na internetu a také máte k dispozici nový zpravodaj výboru IMCO. Pokud nemáte žádné připomínky k zápisu poslední schůze, což zdá se, že nemáte, tak tento zápis také budeme považovat za schválený. A ještě předtím než se dostaneme k probíhajícím trialogům, tak bych ráda nejprve dala slovo paní komisařce Jourové, jak všichni vidíte. Takže paní komisařko, dám vám slovo. Je to v rámci strukturovaného dialogu. Takže prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, vážení hosté, děkuji mnohokrát za příležitost se s vámi dnes sejít a vysvětlit naši dosavadní probíhající a nadcházející práci. Požádám vás, abyste mne inspirovali svými připomínkami a zároveň signalizovali, že společně dokončíme některé důležité legislativní agendy které v tuto chvíli probíhají. Jak jsem vám říkala minule, což už je poměrně dávno, chtěli jsme připravit ambiciozní balíček. Jmenuje se New Deal for Consumers a má za cíl evropským spotřebitelům dát více síly na obranu svých práv. Tuto novou dohodu jsme schválili po poměrně dlouhém procesu, kterému se říká refit. V podstatě jsme ověřovali šest směrnic a jedno nařízení. A ukázalo se z toho, že přestože máme vyšší úroveň ochrany spotřebitelů v Evropě, hlavní slabá stránka je prosazování práva. A z toho důvodu tento nový díl se právě soustředuje na prosazování práva. Nezačínáme od nuly. Společně jsme zpracovali revizi, která zásadně posílí politiku práv spotřebitelů a jsem spokojená s dobrými výsledky, kterých jsme dosáhli v koordinovaném opatření proti novým podmínkám Facebooku. Potřebujeme aby spotřebitelé měli dobré podmínky. Dieselgate, Ryanair, Facebook, dvojí kvalita zboží. Prostě vidíme, že v Evropě pořád něco není dotaženo do konce, co se týče soukromého vymáhání práv. A z toho důvodu navrhujeme nové občanskoprávní řízení, což je opravdu evropský způsob kolektivního vymáhání práva. Vychází ze směrnice a z doporučení o kolektivních žalobách a naučili jsme se z obého. Nejde o to, že bychom vytvářeli kolektivní žaloby amerického typu, jde spíše o skutečné kompenzace spotřebitelů než o zbytečné případy. A právě proto jsme tam zabudovali eh, určité záruky, na základě kterých pouze kvalifikované, kvalifikované subjekty mohou žádat o prosazování takovýchto práv. Chceme, aby probíhalo mimosoudní řešení sporu a dáváme na členských státech, aby toto opatření zapracovali do svých systémů občanského práva. Nicméně nazrála doba na to, abychom začali řešit po celé Evropě kolektivní vymáhání práv prostřednictvím kolektivních sporů. Také jsme navrhli druhou legislativní iniciativu, která bude novelizovat spotřebitelské aky a to velmi zacíleným způsobem. Na základě dalekosáhlého hodnocení stávající právní úpravy a intenzivních konzultací a diskusí se všemi zainteresovanými stranami. Pokud si vzpomínáte, já jsem vysvětlila, v čem bude spočívat tento refitový postup. Chceme modernizovat pravidla, chceme zrušit věci, které již nejsou potřeba, chceme se zbavit věcí, které nefungují pro spotřebitele a předkladatele stížnosti a také chceme, aby tato právní úprava obstála v 21. století. Pracujeme tedy i s novými trendy a tendencemi a snažíme se zachytit i nové výzvy, které vyplývají z digitálních nákupů a obecně z digitálního světa. Na samý začátek trochu podrobněji vysvětlím, jak se snažíme zajistit, aby tato pravidla byla vhodnější pro digitální věk. Už jsme se zabývali v předchozích iniciativách důležitými věcmi, jako je geoblokování nebo návrhy týkající se digitálních smluv. A doufám, že se nám podaří rychle dopracovat návrh o digitálních smlouvách. Tam to vedete vy oproti členským státům. A doufám, že se nám podaří trialogy k digitálnímu obsahu dotáhnout do konce ještě před létem a také doufám, že návrh o prodeji zboží bude hotový do jara, protože oba potřebujeme pro právní jistotu spotřebitelů i prodávajících. Možná si vzpomenete, že tyto dvě směrnice byly důležitou součástí strategie jednotného digitálního trhu. Je potřeba, abychom to dotáhli do konce. Evropa to potřebuje, potřebují to spotřebitelé i obchodníci. Ten nový díl má řešit nedostatky ochrany spotřebitelů na internetu. Posílili jsme pravidla transparentnosti pro internetová obchodní místa a směrnici o právech spotřebitelů jsme rozšířili i na takzvané eh, digitální služby zadarmo. Jsou to tedy změny, které naplní vákuum v eh, právní úpravě ochrany spotřebitele. Teď k těm digitálním službám eh, zadarmo. Už moje vnučka mi říká, Věruško, nic není zadarmo. Jsou to služby, kde lidé neplatí penězi, ale platí soukromým. Ve spotřebitelské politice jako vždy musíme vyvážit asymetričnost vztahu. Takže ty takzvané digitální služby zadarmo by měly být předmětem stejných pravidel týkajících se práva na eh, zrušení smlouvy jako u placených služeb, pakliže jsou poskytovány za nebo výměnou za osobní údaje spotřebitele. Co se týče prodejních platform internetových, tak často spotřebitele vlastně nevědí, od koho si něco kupují. A pokud potom je nějaký problém, tak není vždy přesně určitelné, kdo je odpovědný a jaká práva má spotřebitel v případě, když něco koupí online. Na základě těchto nových pravidel tato internetová tržiště budou muset jasně informovat spotřebitele, s kým uzavírají smlouvu. A to následně podpoří důvěru spotřebitelů v takovéto podnikatelské modely. To je první věc. Za druhé, chceme, aby tato pravidla nebyla bez zuba. A z toho důvodu máme více odstrašující tresty, tak abychom posílili dopad evropského spotřebitelského práva. Navíc to doplňuje nové nařízení CPC, na základě kterého členské státy musí vyšetřovat a musí prosazovat právo třeba prostřednictvím pokut, a to koordinovaně, tak, aby bojovali proti opravdu rozsáhlému porušování práva s přesahy do, na, do evropské úrovně. V tuto chvíli třeba u pokud máme velmi rozdílnou situaci v různých členských státech a následně ta konzistentnost není možná. A já jsem vždycky říkala, že uh, šídit musí být drahé, nesmí to být levné. A v některých členských státech to zatím levné je, protože pravidla týkající se postihů se velmi liší. V případě nejzásadnějších porušení pravidel ochrany spotřebitelů členské státy musí stanovit maximální pokutu ve vnitrostátním právu, která bude představovat 4 ročního obratu daného obchodníka v členském státě či členských státech, kterých se to týká. No a takovým způsobem členské státy, které již mají pokuty založené na obratu, budou schopny si udržet ty vyšší pokuty, zatímco ty ostatní budou muset posílit pokuty. A to bude chránit spotřebitele daleko účinněji, a to především v situacích, kdy eh, ta škoda je masová. Navíc v individuálních případech při uplatňování pokut příslušné orgány členských států a soudy by se měly držet společných kritérií která jsou v otevřeném seznamu a patří tam třeba přeshraniční povaha daného porušení práva. A za třetí se zabýváme konkrétním problémem dvojí kvality. Jak říkal předseda komise Juncker, je potřeba zajistit, abychom v Evropské unii neměli druhozadé spotřebitele. A proto v tomto novém dílu jasně uvádíme, že jakýkoliv marketing produktů musí, eh, pokud je eh, produkt, pokud má produkt stejný marketing a stejné jméno, ale přitom jinou kvalitu v různých členských státech, tak je to nekalá obchodní praktika. Zaprvé jsme k tomu poskytli vysvětlení, ale neustále jsme slyšeli, že to vysvětlení není úplně jasné. A máme za to, že tato nová ustanovení pomůžou příslušným orgánům, když individuálně budou vyhodnocovat pakliže v daném případě marketing daného produktu porušuje ta pravidla o e, směrnici o nekalých obchodních podmínkách nebo ne. Je to potřeba zasadit do kontextu přísnějších pokut anebo individuálních nápravných prostředků a následně tedy pro obchodníky bude daleko dražší takto zavádět spotřebitele tím, že budou nabízet zboží ve dvojí kvalitě v různých zemích. Společné výzkumné středisko Evropské komise brzy odprezentuje harmonizovanou metodologii pro komparativní srovnávání potravin. A Evropská komise se navíc bude zabývat možností rozšířit tento testovací protokol i na další spotřební zboží, jako například na čistící prostředky. A za čtvrté, i nadále se budeme snažit rozšiřovat povědomí o evropském obchodním právu mezi spotřebiteli, obchodníky i právníky. Nedávno jsme spustili vzdělávací program o spotřebitelském právu pro malé a střední podniky po celé Evropské unii. Je to program, který inicioval váš výbor. A jeho cílem je, aby zainteresované strany lépe chápaly pravidla a mohly je jednodušeji dodržovat. Teď jenom krátce k bezpečnosti produktů, což je jeden z pilířů ochrany spotřebitelů. Evropská komise i nadále zlepšuje systém rychlého hlášení Evropské unie. Například budeme revidovat guidelines s cílem maximalizovat eh, vhodnost těchto produktů pro spotřebitele i orgány. Navíc podporujeme společné aktivity dohledu nad bezpečností výrobku na trhu. A také diskutujeme s hlavními platformami na internetu jako Amazon, eBay, Alibaba a nebo další. A očekávám, že všechny se dohodnou na tom, že dobrovolně budou zlepšovat bezpečnost produktů, které prodávají na svých internetových stránkách, a to je nad rámec právních povinností, a to do konce června. Nové technologie, internet věcí, umělá inteligence, to jsou všechno věci, na které se soustředujeme. Vydali jsme sdělení týkající se umělé inteligence, které bude zveřejněno tento týden a bude velmi důležité musíme mít na zřeteli i bezpečnost spotřebitelů, když budeme vyvíjet technologie stojící na eh, umělé inteligenci. A závěrem jsem chtěla říci, že doufám, že se na vás budu moci spolehnout a obecně na Evropský parlament a že se nám podaří rychle přijmout návrhy, které jsou součástí toho nového dílu pro spotřebitele. Protože to určitě bude dobrá zpráva pro spotřebitele, pokud tyto návrhy eh, budou schváleny ještě během tohoto volebního období. Takže děkuji vám za pozornost a budu se těšit na vaše otázky. Děkuji vám. Děkuji. Paní komisařko, za vaše informace. Já bych chtěla dát slovo nejprve koordinátorům. Paní Šarpy tady není, takže paní Gava, která navr- nahrazuje Děkuji. Já pana Dantyho tedy. Musím omluvit pana Dantyho, protože e, musel odcestovat do Paraguaje, kde probíhá přeskum voleb, proto tady není. Požádal mě, abych ho zastoupila, což činím velice ráda. Eh, vy jste zmínila, paní komisařko, několik bodů, které jsou velmi důležité. Moje frakce již 10 nebo 15 let eh, volá po lepších nástrojích na prosazování práva. Už dlouho Evropská komise tvrdí, že to není třeba. Nyní 11. Eh, dubna jste eh, nabídli systém tedy hromadných žalob, doufám. Já myslím, že to je první důležitý krok, ať jsem tomu velice ráda. Mrzí mě, že pan Schwab tady není, protože ten v německých novinách okamžitě eh, řekl, že nechceme class action la USA. Já jsem ten návrh viděla, není to žádný class eh, action systém, ale rozumný systém. My samozřejmě nechceme to, co se Ehm, děje v USA, aby se obohacovali právníci nebo nějaká konsorcia, ale chceme pomoc pro spotřebitele. A to je o to mm, potřebnější, protože nákup, protože když je nákup přes internet ehm, přes tak je velmi obtížné se prosadit. Ehm, vy jste jmenovala Facebook i tento skandál a další bychom mohli zmínit, kde vidíme, že spotřebitel v Evropě eh, mm, to prostě, prostě není možné, aby toto mm, ty podniky dělaly, je třeba zajistit, aby občanům a spotřebitelům, aby se domohli práva za rozumnou cenu, s rozumným způsobem. Ehm, byli bychom špatným parlamentem, kdybychom eh, řekli, že toto nelze zlepšit. Samozřejmě chceme dát pozměňovací návrhy, ale přístup je dobrý a pozitivní a já ho jenom vítám. Druhý bod, o kterém jste mluvila, je informační povinnost eh, platform. To je důležitá otázka. My stále častěji konstatujeme, že eh, občané si něco objednají a neví, kdo je vlastně smluvní partner. Je to velmi mlhavé, nějaká eh, mm, různé platformy nejsou údajně z, eh, údajně z důvodu ochrany dat, eh, dát, jak si zveřejnit, kdo je smluvní partner. A tady skutečně musí Musíme eh, to dát do pořádku, pokud nejsou připraveni eh, oznámit ehm, smluvního partnera, pak za to musí ručit sami. To je, myslím, dobrý přístup eh, bychom zašli ještě dál než komise, to jste právě uvedla, ale v podobných otázkách je nutné jednat. Také jste mm, zmiňovala digitální smlouvy. Já doufám, Pascal, mm, jsme na tom pracovali, že nejenom digitální obsah, ale také směrnici o produktech, sales, eh, že se nám to ještě letos podaří, eh, mm, podaří dostat eh, mm, krok dál, že z toho mohou, mohou zejít mnoho dobrého a chceme spolupracovat na tomto velice důležitém tématu a spotřebitele Eh, potřebují odpovědi na naléhavé problémy, které právě souvisí s intern- a budou stále častější společně s internetem věcí. Neměli bychom eh, tady být pozadu, ale držet krok s tím průmyslem, což teď děláme, to je dobrá věc. A za to já vám chci poděkovat, paní komisařko, že se to podařilo rozjet a e, také za, děkuji za dobrou spolupráci s vaším kabinetem jako zpravodajkou, což je skutečně velmi dobré. Jedna věc chci e, ale říci, kde mám problém, e, to je New Deal pro spotřebitele. Tady se chci zeptat, proč to děláte. Chcete právo na odvolání při um, objednávkách online aby to byla, aby s tím bylo také e, spojeno e, to spotřebování e, toho výrobku, což by zhoršilo postavení v ochraně spotřebitelů, znamenalo by to nejistotu. Jak jste na toto přišla? Já chci říci, že naše frakce s tímto nebude souhlasit, protože nechápeme, že ochrana spotřebitelek která je již Evrop, celoevropsky zajištěna, že by byla eh, spochybněna. A proto jsem se divila tomu, proč tomu tak je, když eh, je jasně mm, ne, že sociálně demokratická frakce nebude pro tento krok. Děkuji za KER ten velcem. Děkuji. Paní předsedkyně, vítejte, paní komisařko, děkuji vám za vaše návrhy k tomu New Dealu máme, měli jsme stručnou diskusi. Já jako zpravodaj, ehm, tedy my máte naši jasnou podporu, abyste to prosadila. Já osobně bych si to přál do března příštího roku z evidentních důvodů. Eh, za parlament můžete mít jistotu, že my chceme to prosadit za tohoto mandátu. Co se týče konkrétních věcí, Mám několik otázek také. Jednak je definice porušování. Mm, tady se mluví o věcích, které mohou poškodit spotřebitele v jiných členských zemích. To se mi zdá poměrně široká aplikace, především co se týče ehm, sankcí za budoucí eh, vlivy, dopady byla by tady snaha to nějak zlepšit, trošku to zúžit. Mně se to zdá poměrně takové, eh, takový široký záběr. Co se týče eh, podobní, po, podobního prodeje, mně se to nelíbí, předpokládám, že to platí pro většinu lidí. Měli bychom ale jako důvody používat respektování rodinného života, my jsme hodně mm, pracovali na netarifních bariérách a princip, který máme celkově, je, že všechny bariéry nebo omezení, především prodeje služeb, by měly být přiměřené. Přiměřené a také odůvodněné. A Pokud eh, rodinný život je důvod omezení služeb, tak kam se dostaneme, pokud členské státy toto budou používat jako odůvodnění dalších omezení. Tedy musíme být opatrní. Dále eh, směrnice o digitálních smlouvách. To je takový pohyblivý cíl, ještě nevíme, jak bude vypadat konečná dohoda. Jak zajistíme, že dáme duální proces, bychom měli dva návrhy, které jsou v souladu, protože již jsme byli, eh, již jsme se kladli otázky, co se týče k návrhu o hmotných produktech. Jak to tedy eh, s eh, ta dvojí kvalita potravin? Tady je velká podpora v parlamentu, mnoho členů tohoto výboru velice, velice tomu věnují já si myslím, že je dobré ehm, toto vidět. Já mám trošičku pochybnosti, co se týče produktů, které jsou označeny za stejné, ale složení je trošku jiné. Jeden příklad, cukr. Pokud si koupíte Coca-Colu v Británii, tak tam bude třtinový cukr, protože tam je rafinérie. Pokud si koupíte stejnou plechovku v Belgii nebo ve Francii, tak to bude řepný cukr, protože tady se to produkuje z řepy. Pokud to koupíte v východní Evropě, jistě tam bude izoglukóza, protože e, zemědělství produkce škrobů je mnohem blíž. V USA tam bude také mm, fruktóza. E, to jsou tedy e, produkty, které mají různé složení vzhledem k materiálům, závislých na tom, kde jste. Jak tedy čelit podobným problémům bez ohledu tedy na to, že ten princip má základní podporu? Ehm, několik ehm, dalších věcí. Já souhlasím s tím, co řekli socialisté o změnách ehm, možnosti eh, návratnosti. Já nevím, jak to odůvodnit, vzhledem tomu, že to je existující právo spotřebitele, že nyní to bude muset prokazovat spotřebitel, nikoli ten podnik. To, by bude, to bude skutečně obtížné pro nás toto prodat. Pak je tady širší obecná vize. To, eh, musíme to um, dobře prosadit, ale nesmíme být příliš tvrdí vůči biznesu, protože jinak tím utrpí spotřebitelé, protože budou mít dražší produkty. Takže tady budeme potřebovat rovnováhu, především pokud chceme, aby se na trh mohly dostávat malé podniky. Máme tady hodně, hodně návrhů z business komunity je poměrně negativní, takže moje otázka, jak chcete toto prodávat širšímu tedy širším podnikatelským trhům. A tím bych skončil. Za Aldy tady mají Matthias von Miltenberg, který nahrazuje Ditu Charouzov. Děkuji. Vážená paní komisařko, jménem celé naší skupiny vás srdečně vítám a chci vyjádřit skutečnou podporu ze strany ALDE tomu novému dílu ono to pomůže dnešním digitálním spotřebitelům, aby těžili z horizontálních pravidel, které budou platit pro všechny firmy, které nabízejí srovnatelné služby. To je rozhodně změna směrem k lepšímu a přizpůsobí spotřebitelské prostředí novému prostředí, modernímu prostředí i té datové ekonomice, což je velká výzva. Tím, že podpoříme transparentnost, budou mít spotřebitelé možnost se informovaným způsobem rozhodovat mezi různými poskytovateli. Zároveň ale musíme přiznat, že důvěra spotřebitelů závisí na důsledném prosazování a na tom, že všude se bude měřit stejným metrem. A bohužel jsme nedávno byli svědky situace, kde stávající pravidla nebyla důsledně prosazována nakazována ani vynucována. Tedy moje otázka je, soustředíme se opravdu na respektování pravidel a na jejich vynucování všude stejně? Budou to takto spotřebitelé pocitovat? A potom ještě taková závěrečná poznámka. Jedná se o opravdu chytrý způsob, jak si radit těmi kolektivními, s těmi kolektivními nápravnými prostředky, tak, aby se mohli spotřebitelé skupinově ucházet o zadosti učinění. A zároveň jsme si to koncipovali opravdu zcela jinak než v USA. A správně jste to na té tiskovce nazvala evropským způsobem. Tedy ta koncepce inteligentní je. Teď se ještě musíme podívat na podrobnosti, jak se to bude kvalifikovat a abychom se neocitli v situaci, kde některé organizace se budou eh, eh, komisi vzpírat, protože eh, tu kvalifikaci odmítneme. Takže to je jenom takový malý otazníček, ale opravdu klobouk dolů vůči všemu vašemu úsilí, z, usnadňuje, vylepšuje to spotřebitelské prostředí a zároveň myslím si, že i Jimko vás v tom podpoří. Eh, spotřebitelé by měli moci těžit eh, z pravidel, eh, která uspevní jejich práva, ale zároveň nejsou vůbec nasměrovaná proti podnikatelské sféře jako takové. Děkuji. A za GUE Denis Jong, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. I já jsem rád, že tady máme paní komisařku na půdě našeho výboru. Já budu hovořit stručně a budu se věnovat dvěma záležitostem. Za prvé, ta směrnice o těch takzvaných reprezentativních právních nápravných prostředcích, tedy to kolektivní vymáhání. Já souhlasím, i moje skupina podporuje tuto koncepci, i když stále ještě je třeba se dozvědět víc o například nadefinování pravomocí mezi výbory IMCO a JURY. Každopádně ale zde můžeme říci, že jak vnitřní trh, tedy ten výbor i výbor pro ochranu spotřebitele, zde chtějí sehrávat svou významnou úlohu. Cesta, kterou jste se pustila a kterou popisujete tvrzením, že bychom z toho neměli udělat výdělečnou činnost pro právníky, nýbrž, že by se měli, mělo postupovat cestou právě těch kvalifikovaných subjektů, a i aby to nebylo tedy vše motivováno ziskem, to je velice slibné. Já mám ještě otázku, jak se budou tedy ty kvalifikovaní subjekti živit, když nemají být finančně motivováni a jakým způsobem. Tady ono je to konkrétní, ale ta praxe ještě, na to si musíme počkat, musíme se zároveň ještě podívat na ty podrobnosti a zkusit si to nějak představit do budoucna, ale jsem vám děčný už za tu vykonanou práci. Ještě mám otázku, která navazuje na to, co jsme uslyšeli rovněž od paní komisařky Běnkovské v minulosti, totiž měli jsme takovou kauzu, kde všichni víme, jak hromadně utrpěli spotřebitelé, totiž Dieselgate. A Volkswagen dostal od paní Běnkovské příslušnou korespondenci, ona se na ně obracela o e, podrobnosti, jak chtějí odškodnit majitele těchto automobilů. No a zatím ticho po pěšině. Možná díky tomu novému návrhu by se mohla ta situace změnit. Dokážete si představit, že by to mohlo i pro komisi znamenat nástroj, kde může zvyšovat tlak na tyhle ty velké podniky? Hovoříme o legislativě zatím jenom obecně, ale v praxi už máme spotřebitele a to velké počty. Když se podíváte, jak v USA Volkswagen opravdu poskytoval finanční náhradu, tak proč v Evropě vůbec nic? A pak ještě jedna věc, nevím, zda dnes je vhodný e, téma, abych se o něm zmínil, ale zmiňuji se o ochraně whistleblowerů, i když vím, že je to práce pro někoho jiného, ale k mému překvapení právní základ nyní vypadá úplně jinak, než jak jsme si to původně v parlamentu představovali. A vlastně se dostává do popředí tohoto návrhu právě výbor pro vnitřní trh ono je v zájmu vnitřního trhu, aby se ochrana whistleblowerů provedla důsledně a kvalitně. Takže my, když už jsme hovořili o finančních zájmech Evropské unie, tak jsme k tomu přistupovali z trochu jiného úhlu. A možná byste nám ale mohla podat aktuální zprávy, jak u toho návrhu, kam jsme dospěli. Děkuji a za zelené tady koordinátora nemáme, ale máme tady za ENF pana Zula. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko. My jsme už eh, několik dlouhých let svědky toho, že kdykoliv hovoříme o vnitřní trhu a o společných pravidlech, tak se tam musí pamatovat na totiž jednu základní věc, důvěru spotřebitele a uživatele tam musíme mít zdravé prostředí, prostředí, v němž ten spotřebitel se může vodně, volně pohybovat. A já si cením všech sdělení, kde paní komisařka zdůrazňuje, že opravdu zájem chránit spotřebitele musí být eh, vždy v popředí že by se z toho neměl udělat eh, záležitost pro obohacování jiných. Ale nyní moje otázky. Týká se, jedna se týká vyjasnění. Tady konkrétně budu hovořit o nástrojích. Vy jste se opět zmínila o tom, že by se dodatečně mělo dát uživatelům dodatečný nástroj do rukou, ale že to nebude mít ten biznisový nádech, ten komerční nádech jako v USA, což vnímám jako pozitivní, ale zároveň nám možná i unikne ta správná příležitost. Totiž zda bychom neměli dát možnost, aby tyto nástroje působily zpětně. Zejména, když se podíváme na tu Dieselgate Kdybychom zde měli oprávněný nástroj se zpětnou platností, tak to by byla pro spotřebitele dodatečná možnost. A tady bychom neměli to propásnout, tu možnost, že se to tam může k posílení ochrany zavést. A druhá otázka. Co vlastně chceme hránit? Už se zde hodně vedou diskuse k osobním údajům to víme, co je. Protože když vyplňujeme smlouvu, tak tam je jméno, příjmení, adresa a tak dále. A to máme na papíře. Ale dnes v informatice existuje i mnoho údajů, které nejsou klasifikovány jako osobní údaje a někdy je to na pomezí. Například data, která někdo zachycuje, když si stáhneme nějakou aplikaci, nebo obsah určitých zpráv, nebo mm, internet věcí, který si zhromažďuje data, která my používáme, která uvádíme. A tady bychom zcela jasně měli znovu uvažovat o tom, které osobní a i možná ne zcela osobní údaje chceme chránit když máme ambice chránit důsledně, tak by ta ochrana měla mít vysokou úroveň a neměli bychom to zatím hodit přes palubu, protože ono to není dost dobře konkrétně na to. Spíše naopak. Podívejme se například na tu datagate, kterou zažíváme v případě Facebooku. My dnes žijeme ve světě nejistoty, kde nemáme jasné definice pravidel. Ono je to výzva, ale je to výzva, které se stojí za to chopit. Nyní nastal čas, abychom zkusili, jak chránit spotřebitele a zároveň ale si uvědomit, že máme fázi, kdy se nám podnik vyvíjí v digitální oblasti a tam potřebujeme podpořit i ty inovativní prvky toho. Děkuji. A ještě jedno kolečko. Ty otázky jsou všechny ke, staré, ke stejnému tématu, tedy Katrin. Děkuji, děkuji, paní komisařko, za vaši přítomnost zde, jak už předeslali kolegové. Já jsem skvělá. Je to skvělá příležitost a rovněž i minulý týden, když jste hovořil o tom Cambridge Analytical a rovněž i o vaší osobní zkušenosti s únikem dat. Já jsem, mě to tedy zaujalo. A když my se na vše díváme z pohledu výboru pro ochranu spotřebitelů a jak je v praxi uskutečnit, když například máme Karol Kadrodel z Guardianu, z anglického denníku, který se snažil vše, která se snažila vše uvést na praktickém příkladu. Například eh, snažila se pojistit si auto a kontaktovala ji firma, kterou vůbec neznala a která byla v podstatě financována největším donorem, dárcem pro eh, odchod Británie z EU. Takže jedná se o něco jakoby mm, ze zcela jiného soudku, jako například eh, údaje uváděné v pojištění motorového vozidla, ale my musíme být těmi, kteří prohlédnou tyto záležitosti, kteří dohlédnou až za obzor a budou se tím zabývat a nakoncipují to správně. A nyní otázka bezpečnosti, otázka digitálních produktů. Když hovoříme o obecném bezpečí produktů, tak hovoříme o fyzických vlastnostech, chemických vlastnostech, ale digitální aspekt produktu a aspekt bezpečnosti, tím se zatím až tak nezabýváme. No ale víme, že i tam je třeba záruk. A kdykoliv hovoříme například o dětské hodinky nebo monitorování dětí nebo panenky, kde spotřebitelské organizace se ozývají, zda jsou tam věci, které mohou škodit. Zároveň bychom měli hovořit i o spotřebitelských eh, právech z pohledu bezpečí a rovněž o důslednosti skrz naskrz ten společný trh, že v některých zemích už jsou tyto věci zakázány, v jiných nikoliv a zároveň je třeba dokončit práci, aby to bylo ještě smysluplně dotažené před volbami. Děkuji tedy, paní komisařko. Děkuji a Pascal Arma. Já, vielen Dank, Frau Präsidentin. Děkuji paní předsedkyně. Já budu hovořit stručně a zároveň jsem zde jménem Andrase Švába, kolegy z EPP, našeho koordinátora, ten tady nemůže z objektivních důvodů být. Zcela krátce, co se týče toho návrhu, toho dobrého dílu pro spotřebitele. My to budeme velice bedlivě sledovat a budeme se na tom konstruktivně podílet. A já osobně chci poblahopřát. Paní komisařce, my už v Belgii to máme, uplatňujeme to a i tam hlásí nám um, zainteresované strany pouze pozitivní zpětnou vazbou. A právě ten americký systém rovněž by nám nevyhovoval. V Belgii už ten evropský systém více-méně funguje, já jsem to ještě ve frakci neprohovořil, ale mohu říci, že opravdu on mm, se dobře, dobře obstál. Takže to je jedna věc jen tak dál. A druhá věc, chci poděkovat paní komisařce za skvělou spolupráci, kterou zde máme v těch otázkách těch digitálních, digitálního zboží a i toho hmatatelného zboží. A že i členské státy musí uznat nutnost eh, hledat konstruktivní řešení a spolupodílet se na tom tak, aby to ve členských státech bylo nazíráno stejně a aby se to vše do, opravdu dotáhlo do konce legislativního období. To by se vyplatilo všem, zejména teď, když se od Evropy čeká, že bude přicházet s něčím konkrétním, tak to by bylo něco konkrétního, jak pro podnikatele, tak pro spotřebitele a zároveň i dobrý příklad toho, že se Evropa umí postarat o všechny. Děkuji. Thank you very much. And then we have... Děkuji, paní Sehnalová, prosím. Děkuji za slovo. Já využiju toho, že můžu paní komisařku oslovit v češtině, takže paní komisařko, jsem ráda, že jste zavítala na náš výbor. Děkuji taky za, za vaši prezentaci. To téma mého dotazu vás jistě nepřekvapí. Samozřejmě dvojí, dvojí kvalita, kterou jsme měli konec konců možnost spolu několikrát eh, diskutovat a různými aspekty a souvislostmi eh, se zabývá i naše vlastní zpráva našeho výboru, eh, kterou jsem představovala jenom vlastně několik dní před eh, vaším návrhem nové spotřebitelské politiky. Já mám v této souvislosti vlastně dva, kon, dva konkrétní do, dotazy. Jeden z nich se týká vlastně doplnění článku 6 směrnice o nekalých obchodních praktikách, který právě by měl z dvojí kvality udělat klamavou praktiku, a to v případech, kdy odhalení na první pohled totožných eh, výrobků eh, budou mít, a když budu citovat, výrazně odlišné složení nebo vlastnosti. Takže ten můj dotaz zní, ehm, jakým způsobem by měly tedy dozorové eh, orgány podle vás vyhodnocovat, co už je a co ještě není výrazný rozdíl. A druhá věc, kterou mám v této souvislosti a na kterou bych se ráda zeptala, eh, jsou eh, ta, hm, ty recycly, tedy eh, ta úvodní ustanovení. Já jsem tam poměrně skeptická k tomu, že obsahují otevřený list takzvaný nebo seznam takzvaných legitimních důvodů, Eh, na základě kterých by se tedy mohly značkové eh, výrobky i nadále lišit. Ehm, zejména mi tam musím říct docela vadí eh, odkaz na takové vágní ehm, směřování ohledně spotřebitelských preferencí, což podle mého názoru tedy opět může vést k tomu, že dozorové orgány prostě nebudou schopny ty konkrétní případy posuzovat podle jasně stanovených a vymahatelných srovnatelných kritérií v rámci tedy celého vnitřního trhu. Eh, a třetí moje poznámka, mm, ta se týká té společné metodiky testování. Vy jste o tom mluvila v té své prezentaci eh, a eh, řekla jste, že výstupy budou brzy. Tak bych se ráda chtěla zeptat, jak brzy nebo kdy se můžeme nadít nějakých prvních veřejných výstupů. A na závěr, ať skončím v pozitivním duchu, protože si to zasloužíte, děkuji vám za osobní angažmá tady v téhle věci, protože opravdu po mnoha letech eh, těch velmi občas těžkých a někdy i poměrně zvláštních debat a eh, přiznejme si i takových tendencí Eh, celé to téma zlehčovat, se konečně pomaličku dostáváme eh, k nějakým konkrétnějším závěrům, k tomu, co tedy dvojí kvalitu, jak ji, jak ji označit, jak ty konkrétní případy posuzovat a, a vyhodnocovat. Takže za mě, za mě v tomhle tom velké poděkování. Thank you very much. Děkuji. A nyní paní Borzan, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní komisařko, Především eh, vítejte, velice ráda vás zde vidím na diskusi o tomto návrhu. Je to návrh, který je pro naše spotřebitele důležitý. A to v řadě, v řadě věcí. Pravděpodobně vás asi ani nepřekvapí, že vítám váš návrh týkající se dvojí kvality výrobku. Všichni totiž víme, že tento problém existuje, ale zatím Až do této chvíle nebylo přijato žádné legislativní řešení. Spotřebitelé v naší zemi jsou velmi spokojeni s tím, že se s tím začíná něco dělat, vidí už konečně světlo na konci tunelu, takže blahopřeji k tomuto návrhu. Měla jsem podobnou otázku jako paní poslankyně Sehnalová. Jako zpravodajka ve výboru Envy zprávy z vlastního podnětu o dvojkvalitě výrobků jsem apelovala na určité změny, a to ve směrnici o nekalých obchodních praktikách. Jednalo se o změny v příloze, protože mám za to, že to je ten nejefektivnější způsob, jak umožnit orgánům pro ochranu spotřebitele tento problém řešit. Máme návrh v článku 6 a podle něj stále není úplně jasné, co to je ten zásadní rozdíl, nebo významný rozdíl. A to především i vzhledem k tomu, že úvodní, že, uh, úvodní ustanovení jsou velmi vágní. Takže jak to bude fungovat v praxi, jak příslušné orgány vyhodnotí, co je to ten významný rozdíl. Já myslím, že je velice důležité, aby v tom to bylo jasno. Musí se v tom vyznat orgány pro ochranu spotřebitelů, ale také výrobci a prodejci. Teď mám ještě další otázku týkající se této problematiky. A to v souvislosti s hromadnými žalobami. Já jsem vám již psala o možnosti hromadného podávání stížností. Bylo to v souvislosti se skandálem Volkswagenu. Zamýšlela jste se nad tím v souvislosti s dvojí kvalitou tedy jestli v budoucnosti budou moci být podávány tyto hromadné žaloby i v souvislosti s dvojí kvalitou. Děkuji a Mark Tarabela v neposlední řadě. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, jenom velice stručně, protože už zaznělo hodně věcí. Především blahopřeji, paní komisařko, blahopřeji k tomu novému dílu, dílu pro spotřebitele. Je to velmi dobrý, vyvážený návrh. Čekáme na to už roky. Totež platí i pro hromadné žaloby. Bývalý pracovník Evropské komise, který dnes v důchodu, se vsadil o flašku šampaňského, že se v životě něco takového nestane. A o tu flašku se vsadili před 25 lety. Tak konečně ta, skleni, ta flaška bude moci být otevřena a vypita na vaše zdraví, paní komisařko. Takže je to velmi vyvážený návrh Pravděpodobně z něho budou mít trochu strach podniky, ale to je normální. Ale jak jsem tak poslouchal všechny kolegyně a kolegové, tak mám pocit, že to spíše bude chtít bránit rada než parlament. Vás čeká ještě 10 měsíců ve vašem volebním období. My uh, už máme kratší dobu uh, k dispozici, takže musíme opravdu se snažit, abychom v rámci tohoto volebního období to dotáhli do konce. Já vím, že to nebude úplně jednoduché, ale pokud, tak to bude spíše chybou rady, jako vždycky. Chci se vrátit k jedné konkrétní věci, týkající se dvojí kvality produktů. Je potřeba bojovat proti podvodům, to je jasné. Podvodům toho typu, že složení výrobku je úplně jiné, spotřebitel platí cenu za výrobek, předpokládá, že je stejného složení jako jiný a přitom on není. Uváděly se příklady koly, existuje řada jiných příkladů i třeba těch, které nejsou tak špatné pro zdraví, jako například třeba bojonových kostek, podle toho, jestli mají v sobě větší podíl tuku a nebo ne. Je pravda, že všichni nemáme stejné chuťové, chuťové návyky. Je pochopitelně potřeba vzít v úvahu i jaksi preference a vkus zákazníka. Pokud prostě v některých zemích existuje jiný typ jaksi chuťových preferencí, tak to musí mít pochopitelně dopady i na chemické složení. Takže je potřeba vzít v úvahu i diverzitu chuťových preferencí. Já vím, že občas se, dodá, se dávají příklady špatné, ale je pravda, eh, že, tako, že zásadní dvojí kvalita být nemůže. Děkuji. Také děkuji. A nakonec pan Turkado, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Také bych chtěl pozdravit paní komisařku a poděkovat za její přítomnost na tomto zasedání. Beru si slovo po té, co vystoupila řada kolegů k problematice dvojí kvality. To je určitě velmi důležité téma, ke kterému se chci vyjádřit i já. Vy jste hovořila o sankcích Hovořila jste o novelizaci směrnice o nekalých obchodních podmínkách. To všechno vítáme. Nicméně máme za to, že v tuto chvíli se prostě legislativa nedodržuje. Buď to kvůli tomu, že e, mají špatnou vůli orgány, anebo prostě podniky špatně pochopí právní úpravu. Já jsem se setkal se zástupci Asociace spotřebitelů, a lidé hovořili o řadě problémů, které mají. Hovořili ale také právě o různosti chuťových preferencí. No, to je pravda, je to důležité. Ale pokud máme stejný název výrobku, tak když jedeme z jedné země do druhé, tak máme právo očekávat, že bude chutnat stejně. Takže já nerozporuji to, že v různých zemích Evropy existují různé chuťové preference, které jsou jaksi mm, derivátem historicky používaných ingrediencí. Prostě v některých zemích se více používá řepkový cukr, v jiných třtinový cukr, ale cukr je cukr. Je k tomu potřeba přistupovat i objektivně. Také bezpečnost produktů. Já jsem vedl u nás inspektorát ve veterinární oblasti tedy, ale přesto je to tedy oblast, kterou jsem se zabýval a prováděl jsem kontroly a inspekce. A to nejsou ale inspekce, které se zabývají kvalitou. Ty se zabývají jenom bezpečností. Co se kvality týče, tak o to se musí postarat hlavně producenti. Všechny problémy vznikají v produkci, všechny možné chyby a podvody vznikají právě v produkci. Toto nevyřeší organizace spotřebitelů. Je potřeba se opravdu tady soustředit na výrobu a tam hledat případné problémy a řešit je. Doufám, že jsem hovořil srozumitelně. Děkuji za pozornost. Také vám děkuji. A nyní dám slovo paní komisařce, aby odpověděla na vaše otázky. Prosím. Děkuji. Ehm, děkuji za mm, vaše inspirativní otázky a připomínky, které se pokusím zodpovědět. Ehm, jaká je tedy ehm, filozofie za tím novým dílem? My Chceme, aby spotřebitelé v EU byli slyšet, aby byli lépe informováni, lépe schopni zodpovědně se rozhodovat, více vdělí, aktivní a připraveni bránit svá práva. Tento tlak se směrem z dola nahoru stále chybí. protože máme tendenci se zaměřovat na uplatňování práva z hora dolů, a, ale měli bychom poslovat spotřebitele, to by velmi pomohlo. Je to v, jak v těch kolektivních um, žalobách, tak v duální eh, dvojí kvalitě produktu. Mm, my chceme, aby lidé jasně řekli, že si to nepřejí. K těm kolektivním žalobám děkuji za to, co jste řekli. Skutečně evropský způsob, jak eh, postupovat ve světě kolektivní žalob. Eh, tady bylo jasné, že jsem věděla, co nechci. To je ten americký model. A také jsem měla hodně materiálu expertů americké obchodní komory, kteří nás varovali, abychom neudělali stejné chyby. A já jsem chtěla spravedlnost pro spotřebitele. Chtěla jsem ukázat všem, že pokud jejich práva budou uplatňována, eh, tak budou více chráněni a proto jsme Eh, se věnujeme tedy kolektivním um, žalobám. Za prvé, když budeme vědět, kdo jsou ti podvedění spotřebitelé, jako v případě Dieselgate, konkrétní majitele automobilů, který jsou známí od začátku, a pro ně jsem chtěla kompenzaci. Protože stát tedy před, postavit se před novináře a spotřebitele po propuknutí Dieselgate a říci, my nejsme připraveni na tuto situaci, američané ano, protože ti mají systém kompenzací pro občany, tak to tedy nebyl zrovna hvězdný moment e, mé funkci komisařky pro spotřebitele a byl to jasný impuls začít pracovat na něčem, co přinese spotřebitelům snazší cestu a ne příliš nákladnou cestu ke kompenzacím. Jednu eh, věc je třeba zničit, pokud se, eh, zmínit, pokud se mm, angažujete jako mm, jednotlivec v tom procesu, kde, proces, kde výsledek je nejasný, tak je jasné, že budete muset investovat čas i peníze. A proto 70 lidí, kteří jsou podvedeni, nic neudělají. A tento počet stále roste vzhledem k nárůstu eh, množství digitálních nákupů. Ve virtuálním světě to lidé vzdávají, už se neangažují, se nesnaží dosáhnout nápravy. Další kanál v kolektivním um, opravných prostředcích evropských Eh, jsou ti spotřebitelé, kde již neznáme počty ani jména, jsou to ne, jsou neznámí, ale víme, že jich jsou tisíce, možná desetitisíce, možná miliony. A to je Cambridge Analytica. 2,7 milionů Evropanů. Měli by individuálně se obracet na soud? Určitě ne, jistě, že ne. Ale lidé se starají o svoje soukromí a budou se o něj starat víc a víc. Proto v těchto případech nechceme kompenzovat každého jednotlivce. Chceme, pokud e, soud rozhodne, že ty peníze by se měly vyplatit, pak ty prostředky půjdou na e, oblast ochrany spotřebitele, tak aby to spotřebitel dostal nepřímo. A to je férové tom systému. Zdaleka to není tedy ten americký způsob eh, hromadných žalob. Bude se to používat i u přeshraničních případů a tady eh, ta naše eh, kolektivní eh, žaloby budou souviset s CPC. Eh, spolupráce hm, ochraně spotřebitele, kde eh, děláme hodně pro přípravu na přeshraniční porušení smlouv. Pokud eh, umožníme tento, tyto kolektivní eh, žaloby u přeshraničních eh, případů široce rozšířených porušování smluv. Jednu věc musíme říct, byli jsme velmi opatrní u naš, toho našeho modelu kolektivní žalob respektovat um, národní um, pro, Eh, občanskoprávní postupy a také evropský eh, zákon o střetu, eh, o, o, o konfliktu práva. Nemůžeme dělat všechno, nemůžeme se zaměřit na kolektivní žaloby a umožnit to uvnitř státu i přeshraničně. Mm, mě těší široký dopad těch kolek- toho návrhu těch kolektivních žalob, že jsme začali velice skromnou myšlenkou, Mm, typický klasický spor spotřebitelský. A pak jsem řekla, ano, dobře, každý rok eh, zveřejňujeme scoreboard spotřebitele a z toho vyplývá po každé to samé. Nejriskantnější je finanční sektor. To máme ve všech scoreboardech. Lidé se stěžují na finanční služby. Druhá věc. Cestující, doprava. A můžeme pokračovat. Telekomunikace, energetika, to jsou klasické spory. Prostě jsme vzali scoreboard spotřebitele a aplikovali to na tento kolektivní, toto kolektivní žalby. Takže to pokrývá všechny tyto sektory. A mě to těší, protože Ehm, eh, komise udělala něco jednoduchého, logického, přišla se jasnými daty, bylo by to také praktické. My žijeme v době, kdy ehm, také čelíme rozvoji digitální sféry. Vidíme, že ty giganti, ty korporace jsou stále větší a větší. A lidé pomalejší a pomalejší. My musíme něco dělat. A myslím, že to je správná reakce. Kolektivní žaloby, to, mm, opravy, eh, k tomu padlo hodně komentářů, možná dvojí kvalita, to byla druhá nejčastěji zmiňovaná otázka, kde tedy začít. Minulý rok jsme vydali doporučení. Odpověď z praxe byla, potřebujeme to jasněji mm, popsat v legislativě. Vytvořili jsme tedy článek 6. Paralelně finalizujeme metodologii testování možných případů dvojí kvality potravin. Paní Sehnalová eh, se mě správně ptá, co znamená, když říkám brzy. Brzy znamená týdnech. Já to čekám v květnu, pak se obrátím na Národní inspektora, Tyto jsou tedy prostátní orgány tržního dohledu, aby řekli, kdo to bude dělat. A pak se vrátím tedy s našimi doporučeními, s metodologií, a požádám o je, aby zahájili testování. Metodologie bude obsahovat několik částí. Pro mě nejdůležitější, že tady budou postupy pro ten orgán ve státě A, aby eh, mohl jít na nákup ve státě B. Zní to zvláštně, ale slyšeli jsme spoustu námi, takže nemůžeme nakupovat v zahraničí, a testovat něco, co jsme koupili v zahraničí. Mně to, by to vždy připadalo bizarní, ale patrně to je problém, takže jim nabídneme postupy i technické data a doporučení, jak řešit problém významných rozdílů, na které se ptáte. Bude se to posuzovat případ od případu, tedy významné rozdíly podle článku 6. To znamená neoprávněné rozdíly, které nejsou založeny na ničem, co může prokázat ten producent. A samozřejmě chuťové preference, suroviny, které používají v dané zemi. To může být jenom prostě umělá výmluva, neoprávněná. Ale může být i relevantní a my chceme, eh, budeme chtít, aby producent prokázal to, ty důvody a jaké jsou důkazy eh, toho, že máme dva různé produkty pod stejnou značkou. A tady je eh, velice důležitá ta značka. Já, když jsem se pokusila pokoušela vysvětlit ministrům průmyslu, kterým se to dostane na stůl, v radě, když jsem jim vysvětlovala, o co se jedná, tak jsem reagovala na e, obavy ohledně sledů nebo fetas nebo mm, další fantastické rumunská e, eh, a další fantastické produkty. My nic takového nediktujeme. My e, říkáme, že když máme mezinárodní značku, tak jsou mezinárodně prodávanou, tak se očekává, že kvalita bude stejná. To je jednoduché. A metodologie poskytne nové technické nástroje národním orgánům pro uplatňování práva, aby testovali, srovnávali testy a zahájili akce, zahájili kroky. Po okamžitě, po využití metodologie ta doporučení, které jsme poskytli již minulý rok, lze použít v praxi. Eh, na mě se obracelo mnoho ministrů, někteří poslanci, eh, orgány v členských zemích. Ohledně eh, požadavku toho, že to chtějí vidět v legislativě. Současně říkám, že komise dala jasné právní stanovisko o možnosti zahájit řízení už teď. Uvidíme, co to přinese v praxi, až budou mít členské státy tu metodologii. Nevidím důvod, proč by nemohli začít testovat v druhé polovině letošního roku, což bude také začátek naší práce na podobné metodologii pro čistící prostředky, protože potraviny nejsou jedinou komoditou, která je kritizována. Také čistící prostředky, také zubní pasty a prášky na praní. Eh, podobný prodej, pan Dalton. Nyní umožňujeme členským zemím rozhodovat z této nebezpečí soukromí, bezpečnosti nebo zdraví z hlediska agresivních tedy prodejců. By to mělo být zakázáno nebo omezeno. Pokud se členský stát takto rozhodne, tak to bude muset oznámit komisi takže bude garantováno, že zakazují podobní prodej pouze na základě skutečné hrozby pro občany. Už máme členské státy, které omezují tyto praxe. Máme pět, šest dalších zemí, které kde jsme zjistili, že ve vztahu k zranitelným spotřebitelům jsou tyto podobní prodeje nebezpečné. Mám na mysli seniory, nemocné, handicapované, postižené, matky na mateřské. Studie ukázala jasně, že i přes plnou harmonizaci, které jsme dosáhli v rámci EU, mohou být rozdíly v členských zemích a je třeba to řešit, řešit nové hrozby. Co se týče um, stažení, ano, já jsem očekávala kritiku ze strany ochrany spotřebitele. My jsme řekli, že budeme fair v refit a podíváme se i na nepřiměřenou zátěž pro podniky a to je ten případ. Je tady možnost, ta, ta možnost nevzít to zpátky nebo to okamžitě vrátit po eh, oznámení. To je založeno na mnoho případech, kdy spotřebitelé zneužívají zákona. A my nechceme prosazovat zneuži- eh, zneužívání těchto práv a proto přicházíme s těmito návrhy. Ale toto je ten návrh a jsem si jistá, že to budete úzce bedlivě sledovat. Vidíme, jakého výsledku dosáhneme nakonec, což doufám, že bude před koncem našeho mandátu. E, co se týče whistleblowers, k tomu návrhu. Ano, to je čerstvé. Dnes jsme oznámili ochranu těch whistleblowerů e, poctivých občanů, kteří mají eh, zájem o veřejné blaho a méně o své soukromé blaho mimochodem. To jsou lidé, kteří eh, zjistili nějak, odhalili nějaké špatné chování a chtějí to oznámit. Často se obávají, že Mm, budou propuštěni z práce nebo že budou mm, finančně postiženi. A my chceme zvýšit ochranu. Bude to pokrývat i spotřeb, práva spotřebitelů, bezpečnost výrobků, tedy poměrně široký tedy eh, rozsah zdraví, konkurence, podvody, korupce, praní špinavých peněz. To je to dlouhý seznam oblastí, kde potřebujeme spolupráci poctivých lidí, aby oznamovali včas, že je tady eh, hrozba veřejnému zájmu, bezpečnosti nebo zdraví. Myslím, že to je dobrá věc a jsme na začátku a že tento návrh bude vítán ze strany členských zemí. E, když se dostávám k novému dílu ve světle rady, tak já jsem měla mnoho konzultací s členskými státy. Ministři průmyslu vidí jako nejproblematičtější harmonizaci e, sankcí. Já budu muset více vysvětlit, proč harmonizujeme přes hraniční případy, protože to je evropská záležitost, protože oni to kritizují na základě subsidiarity. Druhá problematická věc je dvojí kvalita potravin. Samozřejmě to bude vyžadovat další vysvětlení. A přesvědčivější úsilí a nejméně problematické doposud je eh, návrh kolektivních um, žalob. To jsou tedy prů, ministři průmyslu, musíme to ale probrat s dalšími. Pan Zulos mluvil o Dieselgate. Bohužel nemůžeme použít kolektivní žaloby u Dieselgate to by byl retroaktivní. Dieselgate to bylo po, po naučení, na to je třeba reagovat. Kolektivní žaloby a postihy a všechno, New Deal, to bude, moc, bude možné používat po té, co to vstoupí v platnost. Bude se to týkat ale i osobních dat a tady přijdu tedy s vysvětlením, bude se to týkat porušení e, obecné ochrany dat, kde bude ochrana dat evropských občanů. V těchto případech samozřejmě náš model kolektivní ochrany by mohl pokryt nejen případy jako Cambridge Analytica, ale také kvalitu potravin. To, to bude možné aplikovat v obou případech, ale až to začne platit. Nikoli teď. paní Stele, nové trendy, bezpečnost produktů, umělá inteligence. My uh, budeme zveřejňovat ve středu. Teď, to znamená za dva dny, teď je pondělí, tedy sdělení o umělé inteligenci. Bude se to týkat i bezpečnosti produktu a stručně řečeno řekněme následující. Budeme aplikovat stávající bezpečnostní rámec EU, kde jsou směrnice o radioaktivitě, obecné eh, bezpečnosti produktů a další a stávající tedy legislativu o eh, na situace umělé inteligence a internetu věcí, kde bezpečnost produktu může být ohrožená nebo spochybná. V příštím roce zveřejníme zprávu která bude indikovat, zda tato komise by navrhla do budoucna specifické legislativní návrhy, které by um, pokrývaly umělou inteligenci. Uvidíme, zda v mezidobí mm, budeme mít naléhavý pocit, že potřebujeme legislativu teď řekněme, že budeme využívat stávající legislativu. Jistě jsem mnoho věcí vynechala, ale chtěla jsem poděkovat paní Sehnalové za e, setrvalou podporu a pomoc v oblasti dvojí kvality, abychom začali být bráni vážně. Jak víte, tato komise chce dělat E, se zabývat velkými věcmi a toto je, myslím, vel, vel, to, co jsou velké, velké věci. Paní Gebhardt, pan Arimo a pan Pos, e, děkuji za podporu a prosazování digitálních kontraktů. Já tady slibuji, že budu velice budu tady urgentně diskutovat e, s bulharským ministrem obchodu, protože Potřebujeme bulharské předsednictví, aby eh, dosáhlo pokroku a aby to proběhlo do konce našeho mandátu. Musíme to udělat, jinak bude něco zásadního chybět eh, v digitální oblasti, eh, v oblasti hm, spotřebitelské legislativy. Děkuji. Děkuji vám velice srdečně, paní komisařko, za to, jak jste na všechny ty otázky poskytla tak konkrétní odpovědi. My ze své strany se rovněž vynasnažíme, abychom vše dotáhli do konce u sebe a budeme trpělivě vyčkávat na ty návrhy od vás. Děkuji vám, že jste sem přišli. So, Amethyst, I would like to uh, finish uh, the, A nyní tímto jsme uzavřeli první část našeho zasedání. Nyní musíme změnit místnost, protože se bude to týkat eh, společné záležitosti 4 Jan Q1 eh, dvoz eh, kulturních statků. Naviděnou tam.